We're going to start. Takže můžeme začínat, můžeme začít. První bod na programu je schválení samotného pořadu jednání. Čili chápeme, že pořad jednání byl přijat. Nyní eh, přecházíme ke sdělení předsedy. První. Upozorněme členy, že mimořádná schůze výboru se bude konat ve Štrasburku 5. večer, 5. července, ještě potvrdíme dobu. A mezi body na jednacím pořadu bude prezentace zpravodaje návrhu zprávy o tom, jak zlepšit ekonomické řízení a rámec stability Unie konkrétně v e, eurozóně. Druhé sdělení. Informujeme před e, členy že slyšení s komisařem pro daně a celní unii, e, audit a boj proti podvodům se uskuteční 28. června 2010 a bude to od 3 do 4.30 odpoledne a to v místnosti GEN, GEN 2Q2. Toto slyšení je součástí strukturovaného dialogu, které koná eh, spravidelně kon eh, s komisí, eh, s komisaři, kteří mají na starosti oblasti, jimiž se zabývá náš výbor. Eh, Pan Šontes, eh, děkuji. Mohl byste laskavě zopakovat téma? Buďte tak laskav, zopakujte téma protože chápeme, že komisař pro ekonomické otázky přijede speciálně kvůli tomu do Štrasburku. Řekl jste, že to bude mimořádná schůze výboru Ekon ve Štrasburku. Můžete nám prosím vás říci konkrétně, na jaké téma se bude ta schůze konat? Ano, jak zlepšit ekonomické řízení a rámec stability Evropské unie, a to konkrétně v eurozóně. Pan Magajo. Nyní přecházíme k bodu číslo 3. Bude to projednání pozměňovacích návrhů. Název Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států. Pane Martine, máte slovo. Well, once again, thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm here. Um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jsem tady. Nejprve bych eh, chtěl říci, že jsem vysoce oceňoval způsob, eh, jak se nám podařilo spolu s kolegy, eh, s asistenty a se zástupci sekretariátu pracovat, protože jsme měli málo času, nicméně jsme pracovali velice efektivně a produktivně. Já už jsem v parlamentu 11 let a připadá mi to přímo mimořádné a jsem rovněž velice vděčen za to, jak jsme se k sobě chovali. Teď přejdu do Němčiny. Wir haben es hier scheinbar mit etwas ziemlich jak se zdá, tak eh, se tady zabýváme málo důležitým tématem, ale kolik je tam pozměňovacích návrhů, poukazuje na to, jak to bylo podrobně rozpracováno a že pro různé politické skupiny je velice důležité, aby eh, se tady k tomu vyjádřili. Máme tady pozměňovací návrhy především ze strany levice, sociálních demokratů a také ECR. Eh, e a v zásadě je tady snaha o větší specifičnost, než je komise ve své eh, strategii pro Lisabon 2020 ochotná sama provést. A e, v rámci výměny názorů tam bylo 16 pozměňovacích návrhů a my jsme tam měli velmi dobrá setkání se stínovými zpravodaji, některými poslanci a velice profesionálními asistenty. A vykrystalizovalo z toho, že v zásadě je tady velice váhavý, zdrženlivý postoj v tomto výboru k přísnějším cílům, než navrhla komise. Zdařilo se nám ovšem některými kompromisními formulacemi, které najdete zítra na hlasovacím lístku, alespoň vložit určitou alternativu k přísnějším krokům do našeho stanoviska, především pokud je o rovné postavení mužů a žen. Říkali jsme, že alespoň 75 jak mužů a žen a také e, starších osob. A já jsem se zasazoval o to, abychom alespoň uvedli, že výdaje na veřejné a soukromé školství podle statistik, které za několik minut rozdám, že bychom měli dosáhnout 6 a to je číslo, které už mnoho členských států dosahuje a my bychom tady chtěli ukázat, že toto chceme dosáhnout. Já si myslím, že to je takový kompromis, abychom dosáhli této, tohoto čísla nebo možná ještě více. A tady, tady Evropský parlament je poměrně konkrétní a jinak samozřejmě tady se chceme shodnout nad politické rozdíly. Máme tady různé politické přístupy, máme tady ty, kteří to chtějí velice přesně regulovat a kteří bojují za to, aby eh, v Lisabonské strategii byla zakotvena téměř záruka toho, že chudoba bude výrazně snížena, že nezaměstnanost mladých bude výrazně snížena a někteří říkají, že to mají být pouze e, určité e, zásadní cíle a máme se vlastně zdržet, pokud jde o potírání chudoby. Takže Máme tady to politické spektrum v různých zemích v Evropě. Taková je situace. Uvidíme, jak zítra dopadne hlasování a jakožto zpravodaj jsem na e, setkání šéfů už ukázal, že nechci být příliš specifický a pokud jde o pozměňovací návrhy ECR, tak tam chci, aby se do toho dostal nějaký svěží e, vítr. Ten můžu ještě odsouhlasit, ale nechci nic ideologického. Takže to by zatím z mé strany bylo vše. Těším se na diskuzi. Děkuji vám, pane Martine. Teď pan Stolžan, který je e, stínovým zpravodajem za EPP. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme velice dobrou diskusi s panem zpravodajem, rovněž v rámci naší politické skupiny. Poznámky, které jsme obdrželi, Ty jsem probral eh, ve své diskusi s panem Martinem. Nechceme ty cíle eh, kvantitativní, které navrhuje eh, Evropská komise, aby se navýšily prostřednictvím pozměňovacích návrhů k hlavním zásadám politiky zaměstnanosti členských států. Například Evropská komise navrhuje cíl 75% zaměstnanosti, ale máme teď pozměňovací návrh, aby se to zvýšilo na 80%. My jsme dospěli ke kompromisu a v pozměňovacím návrhu bychom chtěli napsat minimálně 75%. S tím souhlasíme a podporujeme tento kompromis. Čili jakožto obecné stanovisko vůči těmto pozměňovacím návrhům chci říci, že jsme proti tomu, aby se navyšovaly kvantitativní cíle, které navrhla komise. Rovněž máme pár dalších připomínek, které se vztahují k určitým koncepcím. Například v jednom pozměňovacím návrhu se zmiňujeme o pojmu ekologická unie. Nám je jasné, co se tím myslí. Jsou tady pak i jiné koncepce v tomto dokumentu evropských institucí. Domníváme se, že bychom neměli nahrazovat určitou zaužívanou terminologii, která je běžná v našich institucích a nejenom něčím novým. Například eh, strategie Evropa 2020 navrhujeme eh, inkluzivní, chytrý, udržitelný růst. Evropská unie navrhla takové cíle na rok 2020, ale teď máme pozměvací návrh, kde se říká místo inteligentního růstu by se mělo říkat chytré řízení ekonomiky. My nemůžeme takovýto pozměvací návrh rovnou podpořit, protože si myslíme, že formulace, která je použita v politice eh, Evropské, 2000, eh, Evropa 2020, tedy Smart, Inclusive, Sustainable Growth, že to jsou prostě zaužívané termíny a těch bychom se měli držet. Děkuji vám, pane Stološanem. A teď pan Les Děkuji za slovo. Měli jsme málo času na to, abychom diskutovali o kompromisech o eh, tedy po té lhůtě pro pozměňovací návrhy, ale myslím si, že ta práce proběhla velice konstruktivně a i když jsme měli málo času, tak se nám podařilo tedy vypracovat dobrý produkt. Myslím si, že pozměňovací návrhy by měly jasně zohledňovat jednu věc a to je ten cíl růstu. Krátkodobě nás toto může vyvést z krize a dlouhodobě to může vytyčit základy pro dlouhodobý růst. A to znamená, že ekonomický a ekologický růst by potom mohly běžet paralelně vedle sebe. Potírání chudoby a izolace, to je důležitá věc, ale potřebujeme tady vyváženou situaci mezi utopickými a realistickými cíly. Samozřejmě máme mít ambiciozní cíle, ale musí to být cíle realistické. Pokud budeme stanovovat nerealistické cíle, tak by to mohlo být problematické. Doufáme, že se nám podaří dospět k nějakému řešení a do roku 2025 eh, se nám opravdu podaří snížit chudobu. Cíl zaměstnanosti je podle mého názoru ovšem příliš optimistický. V pozměňovacím návrhu se hovoří o 80%, to je podle mě příliš, ale dejme tomu 75%, to by byl rozumný kompromis. Rovnost muži, ženy, v tuto chvíli mají ženy asi 62% zaměstnanosti a navýšit to na 80%, to nám připadá nepřiměřené. Proto by tady měla být cílová hodnota nižší, tak, aby muži a ženy mohli společně dosáhnout cíle zaměstnanosti a tady je důležité toto vlastně tímto způsobem zapracovat i do té dlouhodobé strategie. Ale aby to bylo realistické, tak musíme samozřejmě vynaložit mnohem větší úsilí než dosud, abychom skutečně zajistili, že ženy budou mít na pracovním trhu stejné příležitosti jako muži. V této souvislosti bych zdůraznil tři věci. Najdete to také v mém pozměňovacím návrhu. Jednak je velice důležité, aby strukturální reformy v členských státech byly provedeny tak, aby růst eh, probíhá zároveň s vytvářením velkého počtu pracovních míst. Růst musí vést k tomu, že bude v reálném hospodářství vznikat stále více pracovních míst. A důležité je zohlednit také klíčovou roli sociálních partnerů na pracovním trhu. Členské státy by měly mít politiku zaměstnanosti zaměřenou na budoucnost a k tomu je potřeba, aby se do toho zapojili právě sociální partneři a pomáhali spolu utvářet tuto politiku. E, dále, veřejné financování. Tady je třeba, aby ty investice šly do zaměstnanosti a do sociální soudržnosti a měly by být takové, aby opravdu vedly k pozitivním dopadům na národní rozpočty. Nižší nezaměstnanost, méně chudoby, méně e, sociálních výdajů a zároveň vyšší daňové příjmy. Zkrátka, takové investice, které budou usilovat o tyto věci, můžou být opravdu dlouhodobé a udržitelné. A já doufám, že se nám v diskusi podaří dospět k dalším kompromisům, aby se mohlo hlasovat pro toto. Ja, danke schön. Äh, der Shadow der GUE ist eigentlich Thomas Händel, aber der kann heute noch nicht da sein. Äh, stínovým zpravodajem je pan Thomas Händel, nemůže být dnes zde a proto mě požádal, abych se vyjádřil místo něj. Úvodem nejprve osobní připomínka, omlouvám se za to, jestli jsem příliš rychlý, prosím, když tak eh, mi dejte vědět. Takže předem osobní připomínka. Poněkud eh, mě děsí to, že u tématu, jako jsou pokyny pro zaměstnanost na úrovni EU, je tu tak málo kolegů v sále. Já nechci nikomu nic vyčítat, ale přesto bych to chtěl tady říci. V mnoha dokumentech Evropské unie se hovoří o tom, že je pro nás důležité vytvářet pracovní místa tak, aby občané, které zastupujeme, měli pracovní místo, je pro nás velice důležité je živobytí a právě proto si musím eh, dovolit tuto poznámku, že mě děsí, že tady nejsní více kolegů na toto důležité téma. Dále bych chtěl pohovořit o několika vývojích nebo o vývoji na pracovním trhu v, posledním letě, eh, v posledních letech. Před rokem nebo od roku 2001 do roku 2006 došlo k nárůstu zaměstnanosti z 58,2 na 58,9 To je velmi málo od roku 97 do roku 2006, ovšem eh, vzrostl počet eh, zaměstnaných na dočasný pracovní úvazek z 22 milionů na 33 milionů. To znamená, že pracovní místa byla méně spolehlivá. Před 12 lety, eh, lety jsme měli 32 milionů lidí nezaměstnaných, teď jich máme 40, celkově máme 31 milionů formálně, samostatně osob, osob samostatně činných a um, máme asi 17 milionů pra, pracovníků v Evropské unie, kteří přesto, že pracují, jsou vlastně chudí. To znamená, peníze jim nestačí na to, aby pokryli své měsíční výdaje. Uh, takže to ukazuje, že je velice důležité, abychom se tady dohodli na určitých pokynech pro zaměstnanost, které budou odpovídat vysokým standardům. To by si přál pan uh, Thomas Hendle, ale i celá naše skupina. Dosavadní strategie Evropské unie nevedly k tomu, abychom zabránili té prekérní situaci pracovních míst, ale právě naopak. Ta pracovní místa jsou v posledních letech stále méně jistá a právě proto je potřeba jmenovat tady konkrétnější, náročnější cíle a zvýšit ten tlak na to, aby se v oblasti zaměstnanosti opravdu něco udělalo. Dobrá práce, to je heslo v mnoha uh, státech, na mnoha místech. Hovoří se o důstojné práci. Je to práce, která samozřejmě zvyšuje HDP, ale která zároveň eh, dodržuje určité, určitá pravidla. Takže je to důležité, je třeba, abychom tady diskutovali na toto téma prekérní zaměstnanosti pracovních míst. Nesmí být úkolem čistě sociální politiky, aby řešila tyto věci. Tady k tomu je potřeba mít také konzistentní ekonomickou politiku, která vlastně přispěje k tomu, že lidé si budou moci získávat důstojný příjem. Děkuji. You, Děkuji, pane Kluta. Pan Strejček. Děkuji, pane předsedající Dovolte mi, abych za skupinu ECR eh, také eh, doplnil několik našich postřehů a eh, našich postojů tady k tomuto návrhu stanoviska, které, které bereme jako deklaratorní a bereme ho tak, že samozřejmě každý z členů tohoto výboru má jistě na mysli aby se zaměstnancům, aby lidé měli co nejvíc zaměstnání, aby bylo eh, na trhu co nejvíc dostupné práce, takže s tím my samozřejmě velmi souhlasíme. Náš základní, základní přístup je poněkud jiný, než eh, tak, jak to v jednotlivých pozměňovacích návrzích čteme. My se domníváme, že eh, zaměstnanost a zaměstnání poskytují firmy neposkytují je státy eh, nebo vlády, čili eh, náš základní přístup je ten, že firmy by měly mít co nejvolnější pole působnosti, eh, měly by se dostávat pod co nejmenší tlak nejrůznějších harmonizačních směrnic či zákonných opatření. Eh, maximum zaměstnání samozřejmě poskytují malé firmy, drobné podnikání, které zpravidla neopouští hranice své komunity, čili mnohdy nebo z velké části není ani eh, podnikáním takzvaně přeshraničním, které tady velmi často řešíme. Čili my bychom se eh, nejvíc přimlouvali za to, aby jednotlivé členské státy měly odvahu Eh, uvolnit eh, pro podnikání takový prostor, aby podnikání si mohlo v jednotlivých členských státech počínat co nejsvobodněji. To je podle našeho soudu ta nejlepší a nejrychlejší metoda eh, k snížení nezaměstnanosti a dosažení, řekněme, vysoké zaměstnanosti. My sdílíme s našimi kolegy postoj, že jednotlivé členské státy by měly poměrně masivně investovat do vzdělávání a dalšího vzdělávání eh, svých občanů. Pouze ve vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace eh, je cesta kupředu eh, v rekvalifikacích a všech těchto směrech, čili to my samozřejmě sdílíme budeme podporovat jakékoliv návrhy, které budou zmiňovat a vybízet členské státy k odvaze reformovat eh, sociální systémy, aby národní sociální systémy byly co nejlacinější a tedy co nejefektivnější, aby motivovali eh, lidi k tomu hledat si práci a naopak demotivovali je eh, v tom, aby mm, jak si žili na sociálních dávkách. Dovolte mi ještě poslední poznámku pro mnohé z nás v ECR je naprosto nepřijatelný požadavek takzvaného ekologického zaměstnávání, které bereme pouze jako možná jakési zbožné přání, ale, ale myslíme si, že to s realitou dnešních dnů nemá nic společného. Děkuji za pozornost. Fine, Děkuji mnohokrát. Eh, ještě se někdo přeje vyjádřit se na toto téma? Eh, v kterémž to případě požádáme pana Martina, aby schrnul a vyjádřil se k těmto poznámkám. Děkuji. Ja, eh, böse, aber... Neslobte se na mě, ale je nás tady opravdu málo a já bych se chtěl zeptat mého předřečníka, jaký článek má na mysli, Eh, nevím, jestli jste to říkal, nebo jestli se to někde ztratilo. Můžete? Eh, máte na ekologické vzdělávání? Nebo zaměstnávání? Mhm. Eh, danke vielmals. Das ist nur jetzt in der Schnelle der Übersetzung verloren gegangen. Ah, ja, nochmal herzlichen Dank. Ich kann Děkuju, už jsem to tady pochopil. Děkuji. Je tady tedy málo kolegů. Já bych se chtěl vyjádřit ještě k tomu, co říkal můj předřečník. Když jsem vás poslouchal, tak jakožto zpravodaj téměř eh, se všemi vašimi pozměňovacími návrhy souhlasím, ale myslím si, že jsou velice umírněné a velice jasné. Pouze u jednoho jediného bych chtěl doporučit, eh, abychom ho odmítli ale zároveň tady vidím celou řadu pozměňovacích návrhů od britské levice, kteří zam, jsou, které jsou zaměřené stejným směrem. A takže Tady je tady souhlas. A já bych tady chtěl říci, že máme tady tu otázku, tu zásadní otázku a debatu. Je tady eh, ta věc eh, jednak ekologického zaměstnávání, ale je tady především ta otázka, jestli chceme zaměstnanost, tak tady bych jednoznačně se přiklonil eh, k té levici. Ale debata, která se týká možností které tady jsou v podmínkách globalizace a současné krize. A tady někdy je opravdu možné spojit takzvané konzervativní přístupy a levicové přístupy, pokud tam nejsou pouze nějaké silně neoliberální postoje. A já si myslím, že je to velice dobře vidět v těch pozměňovacích návrzích, které byly předloženy a já doufám, že tady k tomu bude většina. Děkuji, pane předsedo. Um, Takže hlasování bude zítra eh, na našem výboru a v lead výboru 14. července a hlasování na plenárně zasedání předpokládáme ehm, v září tohoto roku, na první plenárce tohoto roku v zářijové. Nyní přecházíme eh, k návrhům prozatímních opatření pro zbrzení a zveřejnění aktiv eh, dlužníků v přeshraničních případech. K tomu eh, my dáváme stanovisko a pan Stoložan je zpravodajem. Děkuji. Pane předsedo, máme tady před sebou iniciativu, s níž přišel eh, právní výbor Evropského eh, na parlamentu to vítáme jakožto iniciativu, protože na jednotném trhu není nic hotové a ti, kdo uzavírají obchodní transakce, ne vždycky potom dostanou zaplaceno. Doch, eh, intenzifikuje se proces evropské ekonomické integrace. Vede to k tomu, že eh, stále více se objevují přeshraniční eh, soudní spory, v nichž vystupují jak podniky, tak i občané. Proto eh, pokládáme tuto zprávu za velice vhodnou, protože má vést k posílení integrity a jednotnosti trhu. Proto také navrhujeme, aby se učinila legislativní opatření za účelem harmonizace zdrojů informací z členských států to eh, je velice důležité. Takové informace by měly být transparentní, měly by být k dispozici a přístupné zejména pro drobmalé, drobné a střední podniky. Eh, je to první případ, kdy eh, vlastně dejme, eh, se eh, tady řeší eh, případ, kdy smluvní strana neposkytla informaci týka o aktivech, nedodržuje smluvní závazky. Dále jsme přesvědčeni, že než by se někdo obrátil na soud, bylo by zapotřebí lépe propracovat opatření. A sice opatření na urovnávání sporů které vyplývají z obchodních transakcí. Řešení těchto sporů různými jinými nástroji, které by měly sloužit k dosažení kompromisu mezi věřiteli a dlužníky, by rozhodně bylo velmi užitečné. Jakýkoliv právní případ projednávaný u soudu eh, stojí mnoho peněz a času přestože je to někdy je nezbytné pro eh, znovu získání pohledávky nebo náhradu škody. Dále jsme toho názoru, že je potřeba, aby se více zakořenila podobná praxe, která nabízí více možností na jednotném trhu. Jak nabídnout standardní způsoby takového dialogu mezi smluvními stranami. Včetně eh, orgánů, které by vynucovaly smluvní závazky v případě, že o tom rozhodne soud, že by takové závazky měly být eh, vymáhány. Je potřeba ale standardizovat toto pro celý vnitřní trh. A Evropská komise předložila právě takový návrh, který má za cíl standardizovaný postup pro vymáhání dluhu a pohledávek. A kde by pravomoc pro vynucování měly eh, finanční úřady. My jsme toho názoru, že veškeré informace týkající se těchto sporů by měly existovat také v elektronické podobě. Čímž by se posílila spolupráce a usnadnilo by se tím vymáhání takovýchto pohledávek ze strany finančních úřadů. A tím pádem by byly tyto pohledávky snážej vymahatelné a šlo by rychleji eh, vymáhat pohledávky. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby Evropská komise rychleji předložila mm, návrh týkající se transparentnosti dlužníků. To je potřeba, aby eh, eh, to bylo dokončeno, toto přijímání do roku 2013. Děkuji, pane Stolojane. Ze stínových pravodajů tady má paní Klute. Chcete se k tomu vyjádřit? Ja, danke. E, ich bin allerdings... Děkuji. Já na to nejsem připraven, protože vlastně nejsem stínovým zpravodajem, takže nechci využít právo VETA a nechci tady zbytečně zdržovat. Děkuji. Okay, um... Dobře, Arlene McCarthy je stínovou zpravodajkou a je také zpravodajkou z výboru Jury a poprosila mě, abych toto přečetl jejím jménem. Vítám příležitost eh, vypracovat stanovisko parlamentu k této důležité otázce. Miliony firm, podniků eh, se chtějí lépe využívat potenciálu vnitřního trhu, miliony občanů chtějí také využít svého práva cestovat a pracovat v celé Evropské unii a klíčovou součástí naší práce je účinné naplnění těchto práv občanů a podniků v okamžiku, kdy se něco pokazí. V případě finančních pohledávek máme legislativu umožňující vymáhání přeshraničních pohledávek a vzájemné uznávání rozsudků soudu, jako je například eh, platební rozkaz a tak dále a vymáhání malých pohledávek. Nicméně rozsudek v těchto věcech je velmi často jenom část věci. Občané a podniky potřebují mít také možnost si nechat efektivně tyto rozsudky vymáhat. A jedním ze způsobů by bylo to, aby soudy mohly rychle jako předběžné opatření nařídit eh, zveřejnění informací nebo zpřístupnění informací o dlužnicích a o jejich aktivech. Tím bychom znemožnili mnoha podvodníkům, aby převáděli svá aktiva pod jinou soudní příslušnost a vyhýbali se tak svým smluvním závazkům pro občany a pro podniky, které vymáhají své pohledávky, by se tím snížily náklady na vymáhání eh, rozsudků soudů. A nemuseli by se obracet na další soud v dalším členském státě s tím, že nemají žádnou záruku, že uspějí. Takže jakýkoliv úžinný, účinný režim pro zpřístupnění těchto informací a zmrazení aktiv je proto nezbytný. Nevidím, že by se ještě někdo eh, eh, z poslanců hlásil o slovo. A proto se ptám pana Stoliana, jestli chce něco dodat na závěr. Děkuji vám. Komise navrhla prodloužení termínu, do kterého mohou být předkládány pozměňovací návrhy. Je to tedy do září, znamená to, že máme dostatek času na to, abychom mohli mm, pozměnit eh, návrh této zprávy, návrh této stanoviska, takže všechny politické skupiny mají možnost se ještě k tomu vyjádřit. Ano, to je pravda, termín, který tady mám napsaný, je 7. září v poledne. Máte tedy pravdu, je ještě hodně času na předložení dalších podněcích návrhů. Poslanci budou informováni e-mailem o zvláštním postupu, tedy eh, je to eh, iniciativa výboru Jury. Diskuse o pozměňovacích návrzích je plánována 27. září a hlasování na tomto výboru je naplánováno na 5. října a v hlavním výboru se o tom bude hlasovat až v prosinci. Ve světle toho, že pan Triše dorazí ve 4.30, teď přerušíme naše jednání na pár minut a tedy přesně na 11 minut a potom začneme. Tedy ve 4.30. Děkuji. Right, if, if members could sit down, please, then we will uh, proceed. Začneme naše jednání. Usaďte se, prosím. And then eventually we will let the photographers go. Počkáme ještě na fotografii, necháme je udělat ještě pár fotografií. okay. uh. Could, could I say again, could, could members please take their seats, then we can get on <coughs> with the proceedings. Ale usaďte se prosím, ještě jednou opakuji. Jsem velmi ráda, že tady mohu přivítat Žána Kloda Trišeta pro náš pravidelný dialog o měnové politice. Postup je standardní, jako obvykle. Pan Trešet bude mít 15-minutový projev na úvod a potom budeme mít 1,5 eh, minuty na vaše eh, reakce. Rozdělili jsme to podle tradičního formátu pro politické skupiny, který určitě všichni znáte. Pan Trešet potom bude mít eh, čas na reakci. Není to žádné catch the eye, jak dobře víte. Nebudu tedy plítvat časem, který máme k dispozici. Chci jenom říci, že pana Trešita vítám a doufám, že fotografové skončí svou práci a opustí naši místnost. Thank you. Thank you very much indeed. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, od našeho posledního setkání, které proběhlo 22. března, se eurozona eh, potýkala s jednou z největších výzev, eh, kterou jsme zažili od začátku naší hospodářské a měnové unie. Okay. Okay. To address the unprecedented pressures in financial markets Abychom eh, reagovali na bezprecedentní tlaky na finančních trzích, se veřejné orgány v Evropské unii, včetně Evropské centrální banky, rozhodly přijmout velmi eh, radikální kroky. Důležitá rozhodnutí, která byla v nedávné době přijata, si vyžadují fundovaná vysvětlení a odpovědi na otázky, které určitě si budou členové tohoto parlamentu eh, klást. A proto vítám tuto možnost se vést s vámi dialog na dnešním slyšení. Dovolte mi, abych na úvod svého vystoupení si vyhodnotil hospodářskou situaci. Potom eh, pohovořím o rozhodnutí, které jsme přijali 10. května, kdy jsme přistoupili k intervencím na dluhových nebo dluhopisových trzích eh, eurozóny. A ve třetí části svého vystoupení bych chtěl hovořit o mechanismech ekonomické koordinace v eurozóně a o změnách, které si vyžaduje současná situace. Od našeho předchozího slyšení v březnu eh, potvrzují eh, dostupné údaje pokračující oživení v eurozóně v první polovině roku 2010. Podle posledních odhadů ekonomika vzrostla o 0,2 v prvních třech měsících tohoto roku. Výhled do budoucna potvrzuje naše předchozí očekávání, že ekonomika eurozóny bude růst velmi mírným tempem v průběhu tohoto roku a také v průběhu příštího roku. Poslední prognozy eurosystému jsou v souladu s tímto hodnocením. Podle nás jsou rizika eh, této prognózy vyvážená. Eh, oživení nicméně bude velmi nerovnoměrné během eh, času a během a v různých ekonomikách a v různých sektorech. Roční míra inflace v eurozóně byla v květnu 1,6%, tedy mírný nárůst z 1,5% v dubnu, zejména v důsledku vyšších cen za energie. Možná, že k mírnému nárůstu inflač, inflace dojde k druhé polovině tohoto roku. Očekáváme, že jakékoliv výkyvy e, inflace budou velmi mírné ve střednědobém výhledu. Naše peněžní analýza potvrzuje, že inflační tlaky ve střednědobém výhledu by měly být omezené. To je, se odráží zejména v nízkém nebo slabém růstu peněžní a zásoby a úvěru. Roční eh, míra růstu eh, půjček domácnostem eh, sice posiluje, nicméně úvěry poskytované podnikům jsou nadále negativní. A proto se zdá, že očekávání inflace v eurozóně jsou velmi dobře zakotvena v souladu s naší definicí eh, cenové stability. Vzhledem k tomuto výhledu se Rada guvernéru Evropské centrální banky eh, eh, považuje současné úrokové, úrokové sazby za vhodné. Abychom ale se vyrovnali s napětími na peněžních trzích, eh, Rada guvernérů rozhodla znovu zavést některá nestandardní opatření, zejména jsme se vrátili k plným přídělům eh, v rámci tří a šestiměsíčních operací a usnadňujeme likvidní plánování bank. To eh, samozřejmě děláme v koordinaci s Federal Reserve, s Americkou centrální bankou a s dalšími centrálními bankami. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil k rozhodnutí Rady guvernérů z 10. května, kdy došlo k intervenci na trzích eh, s dluhopisy v eurozóně v důsledku napětí na finančních trzích ve světě, ale také v Evropě. Tato napětí se šířila na, do různých segmentů finančního trhu, na burzu, na mezibankovní trh a na devizové trhy. Epicentrum tohoto napětí bylo na evropských dluhopisových trzích, zejména na trzích s státními dluhopisy. Přestože složení šoku, které vedly k intenzifikaci tohoto napětí, se lišilo od toho, co jsme pozorovali v říjnu roku 2008 po bankrotu banky Lehman Brothers, bylo to srovnatelné se tou náhlou změnou, ke které došlo a k útěku do bezpečí ze strany mezinárodních investorů. Volatilita na trzích vzrostla velmi radikálně a výrazně se zhoršily likvidní podmínky na trzích, nejenom na trhu se státními dluhopisy, ale také na peněžních trzích transakce, na mezibankovním trhu rychle poklesly a došlo k šíření nejistoty mezi bankami a pochybnostem o bonitě eh, stran na trzích. Bylo tady tedy riziko, že je ohroženo normální fungování trhu, což by ohrozilo schopnost bank, které jsou primárním zdrojem financování v eurozóně. A v důsledku toho by to vedlo k ohrožení eh, reálné ekonomiky a v tomto kontextu se Evropská centrální banka rozhodla oznámit reaktivaci předchozích nestandardních opatření, jakož i reaktivace swapových dohod s Americkou centrální bankou, ale přistoupit také k intervencím na dluhopisových trzích. Hlavním důvodem pro tyto kroky bylo efektivní provádění peněžní politiky, které by umožnilo dobré fungování trhu se státními dluhopisy. To je důležité pro tři, ze tří důvodů. Úrokové sazby eh, pro státní dluhopisy jsou také výchozím bodem pro úrokové sazby, které musí platit další banky a další podniky, když eh, vydávají své dluhopisy. Pokud jsou tyto trhy velmi eh, volatilní, znamená to, že krátkodobé úrokové sazby centrální bank eh, se projeví eh, na těchto půjčkách. Za druhé, nižší cena za tyto dluhopisy vede k vyšším úrokovým sazbám, což by mohlo vést k výrazným ztrátám portfoliích finančních a nefinančních sektorů. Pro banky by to Eh, snižovalo jejich schopnost poskytovat úvěry reálné ekonomice. A za třetí, abnormálně nízká likvidita na trzích se státními dluhopisy by velmi výrazně snížila jejich roli pro zajišťování refinančních operací a tím by to také ohrozilo poskytování úvěru ze strany bank. A proto došlo k rozhodnutí zasáhnout na dluhopisových trzích eh, s cílem udržet eh, fungování peněžní politiky a tím řešit špatné fungování některých segmentů trhu s cenými papíry. Cílem tohoto eh, programu nebylo poskytnout dodatečnou likviditu bankovnímu systému, ale neutralizovat eh, nákupy dluhopisů. V důsledku toho není nějak postižena převládající úroveň likvidity a sazby na peněžním trhu. Na naše stanovisko k peněžní politice tím není nějak změněno a nedochází k žádným inflačním tlakům v důsledku tohoto programu. Chtěl bych zdůraznit, že jsme toto rozhodnutí učinili v souladu se ustanoveními smlouvy o Evropské unii. A toto rozhodnutí jsme učinili naprosto nezávisle. Samozřejmě, že jsme si uvědomovali závazky, které učinili eh, vlády států eurozóny před eh, tím víkendem, tedy 7. května. Eh, Rada guvernérů zejména vzala na vědomí prohlášení vlád eurozóny, že, cituji, přijmou jakákoliv opatření potřebná ke splnění jejich eh, fiskálních cílů v souladu s procedurou pro nadměrné schodky, rozpočtové schodky a že zajistí udržitelnost veřejných financí. A musím říci, že Toto prohlášení mě vede ke třetí části, eh, tedy je to ekonomické řízení. Paní předsedkyně, vy jste mě požádala, abych hovořil o zlepšení ekonomické koordinace a dohledu v eurozóně. Evropská centrální banka je názoru, že je potřeba učinit velký krok v rámci pro dozor a pro Eh, eh, přizpůsobování fiskálních politik, stejně jako v kontextu makroekonomické politiky, která je důležitá pro evropskou konkurenceschopnost. Skutečná solidarita, po které volal před 60 lety Robert Schuman, se odráží v úrovni ekonomické integrace a v provázanosti, kterou již měnová unie dosáhla. Solidarita je nicméně dvousměrná, oboustraná a výhody a ochrana, které vyplývají z členství v měnové unii, sebou přináší také úkoly a povinnosti. To je hlavní základ pro naši jednotnou měnu a musíme nyní vytvořit efektivnější strukturu pro fiskální a makronomický dohled a e, přizpůsobování v souladu se také s prací eh, pracovní skupiny, které předsedá eh, prezident Evropské rady Van Rompuy, bych se chtěl zaměřit na dvě hlavní oblasti reform. Je naprosto nezbytné, aby dozor nad rozpočtovými politikami byl posílen a jsem rád, že Evropská rada potvrdila toto hodnocení na své poslední schůzce minulý čtvrtek na úrovni všech 27 členských států Evropské unie a zejména v rámci eurozóny musíme mít dispozici účinné nástroje, které by měly zabránit a tam, kde to je potřeba také napravili nadměrné schodky a úroveň zadlužení. Přísnější implementace pravidel a postupů je klíčová, mimo jiné také zlepšení automatičnosti a rychlosti procesních a formálních kroků. Spuštění sankcí také musí být kvazi automatické. Fiskální dohled musí být přímější, efektivnější, musí se odvíjet od nezávislého monitoringu a vyhodnocení. Je možné, že budeme potřebovat diferenciovaný přístup k dohledu na základě fiskální výkonnosti jednotlivých členských států. Komise by měla mít více pravomocí pro předkládání návrhů, které by ale mohly být měněny na základě jednomyslného rozhodnutí Rady, spíše než aby to byla pouhá doporučení v rámci paktu stability a růstu. V případě neplnění závazku musí být sankce spuštěny mnohem dříve a musí být mnohem eh, rozsáhlejší ve svém rozsahu, větší ve svém rozsahu ty státy, které eh, nedosáhnou dostatečného pokroku při plnění svých střednědobých rozpočtových cílů, musí eh, eh, být vystaveny těmto sankcí. Musí také existovat přísnější požadavky na poskytování informací a případně aplikovány sankce v podobě suspenze hlasovacích práv. Druhá oblast eh, reform, o které Evropská centrální banka eh, hovoří již od roku 2005, je dozor nad politikami, které eh, mají za cíl udržet vnitřní a vnější konkurenceschopnost Evropské unie. Jsou to tedy politiky pro zlepšení produktivity, ke zlepšení kvalifikovanosti zaměstnanců a ke zlepšení konkurenceschopnosti podniků tyto politiky musí zahrnovat také eh, veřejný sektor, nejenom soukromý sektor, protože i ten je důležitý pro konkurenceschopnost celé ekonomiky. Cílené řízení platů a nákladů a udržení ekonomiky v rámci konkurenceschopnosti, toto by mělo být eh, zaměření politiky makroekonomického dohledu. Hlavní důvod, proč bychom se měli zaměřovat na konkurenceschopnost, eh, není ani posílení našeho podílu na globálním trhu, ale důvod je ten, že v rámci eh, měnové unie eh, je potřeba sledovat relativní vývoj konkurenceschopnost jednotlivých ekonomik a jsem velmi rád, že Evropská rada, která se šla minulý čtvrtek, potvrdila potřebu efektivního rámce pro tento dohled. Praxe ukazuje, že trvající rozdíly v této oblasti eh, mají negativní dopady pro členské státy a pro měnovou unii jako celek. Podobně jako u fiskálního dohledu, i tento rámec eh, musí eh, poskytovat způsob, jak diferencovat diferenciovat dohled a předkládat následná opatření. Například ty státy, ve kterým dochází ke značným ztrátě konkurenceschopnosti, eh, by měly předkládat eh, podrobné plány na nápravu situace. Je potřeba zase mít lepší informovanost o krocích těchto států eh, a také postupné finanční kroky, které by měly vést k nastolení konvergence. Tu musíme mít transparentně účinný mechanismus, který by monitoroval eh, zranitelná místa. Eh, tento monitoring by měla provádět Evropská komise, a Evropská centrální banka a naši experti současně pracují na definování nejlepšího způsobu, jak, který by odrážel složitost eh, této otázky. Efektivní dohled nad fiskálními politikami a politikami konkurenceschopnostmi by zajistilo eh, dobrý způsob regulace nad finančními systémy, které eh, pomáhají fungování reálné ekonomiky. Tím by naše měnová unie byla mnohem silnější než eh, kdykoliv předtím a měli bychom dobré postavení v rámci globální ekonomiky. Vážení poslanci, Dovolte mi, abych na závěr řekl, že teď procházíme složitými, složitou dobou a všichni musíme velmi tvrdě pracovat, ale i tak musíme mít na paměti naše cíle, co znamená, že rozhodnutí, která přijímá, musí být přiměřená důležitosti Unie. Jednotný trh s 500 miliony obyvateli a hospodářská měnová unie, která má 330 milionů obyvatel, která eh, stojí na velmi solidních základech eh, v oblasti sociálního a lidského kapitálu, nemůže být a neměla by být měřena podle síly nebo slabosti jednotlivých složek. Zejména co se týče hospodářské a měnové unie, musí eh, zákonodárci internalizovat, co to znamená být součástí měnové unie a proto velmi vítám to, že tento parlament volá po ambiciozních reformách. Eh, v dobách krize vždy eh, v Evropě došlo k posílení soudržnosti a já bych vás chtěl vyzvat eh, jako poslance Evropského parlamentu a tedy zástupce evropských občanů, abyste i nadále podporovali tento směr kroků, tedy odvážné reformy, které všichni potřebujeme. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji vám, pane Trišete. Přecházíme teď k diskusi poslanci minule řekli, že by dali přednost tomu, aby vždycky na každou otázku byla hned dána stručná odpověď, takže vždycky bude jenom několik minut a také bude možné zařídit, aby se poslanci nezeptali na všechno hned v první otázce. Nejprve Jean-Paul se má ehm, jedno a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat za vynikající práci Evropské centrální bance během tohoto turbulentního období. Ve vašem vystoupení jste zmínil několik otázek a je pravda, že opravdu můžete se spolehat na tento parlament a tak, jak se říká eh, v Normandii. A musím říci, že tedy náš parlament opravdu vás bude podporovat. Děkuji vám za eh, upřesnění k podporám pro členské státy, které mají problémy s platební bilancí. A potom se tady hovořil o obligacích, které centrální banka nakupuje nyní, ale nakupovala je dříve. Uvedl jste, že toto nebude mít vliv na inflaci nebo inflační vliv. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaká strategie, jak eh, se chce Evropská centrální banka dostat eh, z této situace, až vlastně bude krize za námi? Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup pour, euh, pour ces questions. Euh, en ce qui concerne le... Děkuji. Pokud jde o otázku um, toho inflačního aspektu, toho, co my tady vlastně se snažíme dělat, a jak jsem řekl již úvodem, uh, my eh, vlastně euro za eurem postupně stahneme eh, ty injekce likvidity, které vlastně tady máme v rámci tohoto programu a během našich dvou posledních eh, setkání Rady guvernérů jsme hovořili o tom, že naše monetární měnová politika je v podstatě přiměřená, úrokové míry jsou vhodné a naši měnovou politiku jsme nezměnili. Tím pádem jsme zcela zneutralizovali dopad tohoto nového eh, nekonvenčního eh, programu. A jak jsem již říkal, tak eh, vlastně to všechno, co jsme vydali, jsme také nějakým způsobem zase stáhli. Měli jsme tady 45 miliard euro, které jsme minulý týden vlastně si na to vyhradili a teď budeme mít 45 45 plus 4, které vlastně pokryjeme. Je to, pardon, je to 47 plus 4, to je tady 51. A to je to, co euro za eurem opět stáhneme zpět. A pokud jde o tento program, tak stejně jako všechny nestandardní programy, které byly rozhodnuty, tak samozřejmě mají eh, pouze omezenou platnost, ale více k tomu neřeknu v tuto chvíli a nebudu rozvádět ani ty trhy, kde vlastně operujeme ty naše zásahy. Uh, Děkuji, jsem Manuel. Děkuji. Kdykoliv se něco nedaří, tak vždycky se říká, že je třeba dávat pobídky malým a středním podnikům a že je třeba zlepšovat ekonomické řízení, ale nikdo evidentně neví, o čem ekonomické řízení doopravdy je. Předseda komise hovoří o článku 121 136, pan prezident Sarkozy zase mluví o řízení eurozóny a že to má být eh, spíše pod kontrolou eh, nejvyšších představitelů vlád a států. Jiní zase říkají, že to nemá být jenom řízení eurozóny, ale Evropské unie, pak se bavíme o rozpočtech a reformách v této souvislosti a někteří zase říkají, že máme respektovat eh, národní postupy. Angela Merkel říká, že musíme odebrat ohlasovací práva těm státům, kteří teda nedodržují pravidla a zase Španělé na to mají své názory. Vy mluvíte o dohledu ale jak máme posílit sankce vůči zemím, které nedodržují pravidla Můžeme je jednou rukou potrestat, ale zase na druhou, druhou rukou se jim dává finanční pomoc, aby se jejich situace zlepšila, co tedy vlastně sankce znamenají. A pak, eh, co se týče otevřené metody koordinace ve zprávě, nezdá se, že bychom tím získali výsledky, protože jsme přišli o konkurenční schopnost do značné míry a zdá se, že trpíme touto krizí více než ostatní. Tak co konkrétně máme dělat, abychom toto všechno zlepšili? Jak se máme dostat dostat od slov k činům. Eh, především si myslím, že eh, si musíme uvědomit, že duch a litera eh, paktu růstu a stability se plně nerespektovaly. Já jsem to říkal pravidelně, když jsem hovořil k poslancům tohoto parlamentu a Vím, že parlament tento názor velice sdílí. My toho litujeme, myslíme si, že to je škoda. A také jsem vám vždycky říkal, že když máme jednot, že s jednotnou měnou, ale bez um, úplné federace, Potřebujeme jakýsi ekvivalent silného rámce, který ale nemáme, protože nemáme tady právě instituci politické federace. A tímto rámcem má být pakt růstu a stability. A zkušenosti ukázaly, že toto je věc naprosto zásadní. Víme, vzhledem k tomu, jak, s jakou intenzitou se rozhořela krize, že nejenom ten pakt růstu a e, stability se měl plně respektovat, přičemž my víme, že bylo mnoho států, které se tomu snažili všemožně vyhýbat. Nejenom, že se to mělo plně dodržovat, ale teď e, zpětně se zkušenostmi e, z této nejdůležitější krize, s níž se musíme potýkat a která je největší, výročí od dob druhé světové války, finanční krize, je jasné, že musíme posilovat tento rámec a myslíme si daleko eh, více než to, co byl pakt růstu a spravedlnosti. My teď hovoříme o takovém skoku, který by nám umožnil se význačně zlepšit. Tak bych mohl stručně odpovědět. Ale ještě bych mohl konkrétně říci tolik na vaši otázku. Jakožto první krok. Všechny podzákonné předpisy, sekundární legislativa, to všechno, co máme v Evropské unii a co nám to umožňuje, to všechno bychom měli udělat. Čili měli bychom prostě udělat vše, co co tyto podzákonné předpisy umožňují z hlediska zásahu, z hlediska sankcí, z hlediska dohledu, z hlediska kvazi automatického uplatňování sankcí. E, to velice chceme. A samozřejmě, že na podruhé bychom mohli uvažovat i o změně smlouvy, ale jako první je, že bychom měli vzít veškerou sekundární legislativu Evropské unie a plně to všechno uplatnit. Eh, takže všechno plnou silou a jdem na maximum. Paní Krece. kde Proedre, se paleoteri συμμετοχή... Vážený pane prezidente, na našem výboru eh, jste se účastnil diskuze už v březnu a říkal jste, že Evropská centrální banka bude i nadále eh, kupovat řecké dluhopisy, ovšem za předpokladu, že tyto cené papíry budou mít in, e, přiměřený rating. A teď jsme zjistili, e, nebo museli konstatovat, že došlo ke snížení ratingu a to vedlo e, k určitým reakcím. Byla tady určité politování toho, že ten rating byl snížen vzhledem k té krizi v Řecku, ale na druhé straně v médiích jsme zaznamenali reakce které hovořily o tom, že Evropská centrální banka tady předepíše eh, další snížení 5% pro tyto dluhopisy a mě by zajímalo, jestli to opravdu tak je a jaké dopady bude mít takové opatření vzhledem k tomu, že Řecko má velmi přísnou eh, rozpočtovou politiku a dále by mě zajímalo, do jaké míry rating mezinárodních agentur ovlivní také politiku Evropské centrální banky. Děkuji. Uh, Jak víte, my jsme dopředu říkali, co se týče státních dluhopisů, že budeme zvažovat, zda mají nárok na náš rámec zajišťování bez ohledu na to, co dělají ratingové agentury. Ovšem to hovoříme pouze o státních dluhopisech. Pak bych se chtěl také vyjádřit k tomu, co toto rozhodnutí znamená. V tomto okamžiku je jasné, že s ohledem na všechna rozhodnutí, která byla učiněna za poslední období, konkrétně program eh, zpětného, zpětné eh, zotavení, což tedy, mm, eh, na což přistoupila řecká vláda spolu s Mezinárodním měnovým fondem, samozřejmě s Evropskou komisí a v souvislosti s Evropskou centrální bankou. A vzhledem na to také, co se dělá nejenom v Aténách, myslím tím program přizpůsobování, ale myslím také tím představenstvo Mezinárodního měnového fondu a myslím také na to, co se děje v různých hlavních městech evropských zemích, pak tedy s ohledem na toto všechno můžeme říci, že dnes je situace objektivně lepší, co se týče ehm, solidnosti řeckého programu, než tomu bylo dříve, když tady nebylo žádné, žádné rozhodnutí řecké vlády, žádný program. Prostě e, řecká vláda se ještě tehdy nerozhodla se angažovat do tohoto programu zotavení a tehdy ještě nebylo žádné rozhodnutí ani z Washingtonu, ani z z evropských členských států a přesto rating v té době byl lepší, když objektivně situace byla daleko horší, než jak je tomu v tomto konkrétním případě teď. Nic dalšího k tomu, nic dalšího k tomu říkat nebudu. Děkuji, Edward, Edward Sekluna. Pane Trišete, já si vzpomínám, že jste řekl, myslím si, že jste se snažil poukázat na to, že eurozóna nemá co dělat s problémem jako taková, ale problém mají členské státy. Pokud je tomu tak, nesouhlasíte s tím, že potřeba eh, větší výsledky zátěžových testů eh, nejenom eh, členských států, ale i jejich dluhů v tomto scénáři. Někdy se s tím setkáváme, někdy ne, občas vždycky se objevují, vydávají se občas k tomu dokumenty. A k druhé, eh, druhá věc. Myslíte si, že tady tady není inherentní problém, co se týče společných kritérií společné měny a je eh, pak růstu a stability adekvátní pro to, aby mohl zabránit v budoucnosti krizím v eurozóně? Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl říct, že kdyby pakt růstu a stability byl býval přísně uplatňován co do litery, stejně jako co do svého ducha, pak bychom zcela určitě dnes na tom byli výrazně lépe. O tom nemám nejmenších pochyb. Ohledně toho, zda bychom byli v situaci, která s ohledem na intenzitu finanční krize Eh, byla taková, že jsme ji museli řešit na globální úrovni. Zda bychom byli v takové situaci, že bych byla velice solidní a stabilní, pak tedy o tom mám své velké pochyby. Zase musíme z toho vyvodit veškerá e, poučení. Z toho, že jsme špatně implementovali pakt růstu a stabilitu, ale také se musíme poučit z toho, co může být skutečnou zátěžovou e, zkouškou v té pravé velikosti, v tom pravém měřítku, kterou musíme podstoupit teď. Proto si myslím, že opravdu potřebujeme rámec, eh, pořádný rámec pro dohled a určitě bychom velice potom litovali, kdybychom se nechopili této příležitosti, kdy můžeme opravdu výrazně posílit dohled nad fiskální politikou, ale také dohled nad ukazateli konkurenční schopnosti. Vždycky eh, v Evropské centrální bance jsme byli a jsme přesvědčeni, že to je velice zásadní na úrovni eh, oblasti jednotné měny. Samozřejmě, že tady hovořím o oblasti jednotné měny, změny. Ale jsem také přesvědčen, že musíme zlepšovat dohled a koordinaci na úrovni celé 27. Myslím si, že tady máme úroveň 27, protože máme tady jednotný trh a to je určitá entita, určitý subjekt a je velice důležité, aby ten fungoval pořádně. A samozřejmě, že v rámci této 27 musíme posilovat potom zase ten dohled v rámci těch 16, protože ti mají tu jednotnou společnou měnu. Děkuji. E, pan Pasetou. Děkuji, pane prezidente. Já bych vám chtěl opravdu poblahopřát k práci, kterou jste odvedl za minulé měsíce, protože to, to jste opravdu udělal mnohé pro Evropskou unii. Pokud jde o dohled a o tu hospodářskou soutěž, o konkurenceschopnost, tak tady bychom neměli zapomínat na, na kontinuálnost hospodářství. Musíme definovat růst. Dobrá daňová strategie znamená také příslušné rozčlenění strategie růstu v Evropě. A tady je opravdu velice těžké stanovovat nějaké pokyny. Konkurenceschopnost samozřejmě souvisí také s tím, jestli chceme dosáhnout nějaké globální konvergence a musí tady být eh, určité cíle tak, aby ta politika konkurenceschopnosti usilovala o stejné cíle. Mě by zajímalo, co tady v oblasti koordinace děláte za kroky. Jednak tady hovoříte o měnové politice, chcete podpořit likviditu, podnikatelské aktivity, ale to je diskriminující měnová politika. Problémy musí být řešeny tam, kde existují a mě by zajímalo, jestli eh, daňová politika má být nahlížena jinak než měnová politika. Daňové otázky se řeší tak, že se pouze hovoří o nějakém určitém přizpůsobení, ale vlastně to není skutečná koordinace. K té měnové politice bych řekl tolik. Mandát je tady velice jasný musíme zajistit eh, cenovou stabilitu na úrovni 360 milionů našich spoluobčanů. 16 států, 360 milionů spoluobčanů. A co jsme udělali v tomto okamžiku, když si to spočítám, když budu počítat eh, průměrnou roční inflaci za 11,5 let zhruba, tak mě vychází velice přesně aritmetické číslo 1,98%. 1,98% za 11,5 let jako e, průměrná inflace e, v eurozóně. Od počátku musím říci, že je to naprosto v souladu s naší definicí eh, eh, cenové stability méně nebo blízko ke dvěma procentům a je to lepší výsledek než jakýkoliv jiný za stejnou dobu eh, v Evropě od doby druhé světové války pro státy a centrální banky, které jaksi byly, abych tak řekl, rodiči eurozóny. Takže na konci roku podle našich současných předpokladů se dostaneme na úroveň e, za 12 let 1,96 e, až 97 To pochopitelně bude záviset na ceně ropy a jak se to úplně potom, jak to vyjde. To je eh, naše povinnost, to je náš základní mandát, protože naši spoluobčané vědí, že na nás mohou spolehat, že zajistíme cenovou stabilitu eh, ve středně a dlouhodobém horizontu. Bavíme se o 12 letech. A my to uděláme, ať se děje, co děje. Taková je realita mandátu Evropské centrální banky. Tato zkrátka musí udělat bez ohledu na to, zda budou, jestliže tedy, pardon, fiskální politiky budou výborné, pak nám to velice zjednoduší život, protože pak tady nebude eh, žádný inflační element v této fiskální politice, ale musí to být i tehdy, jestliže bude horší fiskální politika, jak víte, tak tomu také dnes je. Někteří to dělají lépe než jiní, ale máme tady problém. Nicméně cenovou stabilitu musíme zajistit, musíme to udělat důvěryhodným způsobem a musíme také všechny pozor, pozorovatele, podniky, spoluobčany, investory přesvědčit o to, že i v nadcházejících letech budeme udržovat cenovou stabilitu a musím říci, že tomu tak v skutku je. V tomto okamžiku předpoklady inflace jsou v eh, na příští léta v souladu s naší definicí cenové stability. To je vlastně e, velké aktivum, velká výhoda Evropské centrální banky. Totiž nejenom, že sama má velice dobrou historii za celou od, od e, svého vzniku, ale že je důvěryhodná i z hlediska udržení cenové stability v budoucnosti. Eh, vy jste tady hovořil o koordinaci, ale zkrátka my musíme svoji práci odvádět za jakýkoliv oblast, eh, eh, okolností. A kdyby se, se na nás lidé nedívali jako na naprosto nezávislé a schopné to udělat, pak bychom samozřejmě nemohli zakotvit, ukotvit ta inflační očekávání, o kterých jsem hovořil, a nezajistili bychom tu kotvu důvěry, což očekávají Evropané a jejich zástupci. To, to po nás také chtějí. Děkuji. Thank you, Sylvie. Děkuji, Sylvie. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Pane prezidente, já vítám, eh, k čemu došlo minulý týden. Od té doby, kdy jsme se naposledy viděli, se celá řada věcí změnila. Evropská centrální banka a Evropská unie vydali text eh, hovořící o Eh, ekonomickém řízením. Já se vrátím k jedné velmi delikátní otázce. Vy jste to připomněl, někde jste v tom trochu sám. Říkáte, že chcete, aby rozpočtové politiky eh, ne sice byly diktovány z Bruselu, ale by byly o nich rozhodováno společně. A říkal jste, že by bylo dobře, kdyby existovala nějaká nezávislá agentura, která by eh, monitorovala, k čemu dochází v rozpočtech, pokud by ji mohla vrhnout komise nebo ta skupina moudrých Nemáte pocit, že by to mohlo podkopat pravomoce komise, že by to znásobilo všechny ty agentury, které eh, různě existují? Už v oblasti dohledu máme určitou judikaturu a je obtížné dát pravomoci takové agentuře. A potom je tady jedna zásadní otázka. Jde tady o vymezení zodpovědností komise vůči tomuto parlamentu, protože komisaři Eh, musíme mít možnost vést dialog s komisaři. A proto se chci zeptat, co si myslíte, že by mohl parlament udělat, aby této práci pomohl? Vzhledem k tomu, že o rozpočtech pro, rozhodují národní parlamenty ve světle svých suverénních svrchovaných pravomocí a současně se navrhuje, aby tyto pravomoce byly sdíleny na evropské úrovni. Děkuji vám. Eh, ano, skutečně, jak jste říkala, došlo k celé řadě věcí od naší poslední schůzky. Já bych se chtěl připojit k tomu, co jste říkala v bodě 6 eh, stanoviska Evropské centrální banky, které bylo předáno eh, prezidentovi Evropské rady Van Rompuyovi a zveřejněno, se výslovně zmiňujeme o tom, že tato agentura, mm, nezávislá rozpočtová agentura, která si myslíme, že je nezbytná, abychom mohli zajistit diagnózu jednotlivých národních rozpočtů a která by také měla umožnit, aby probíhal stálý monitoring rozpočtové situace, tak o té my také říkáme, že by měla fungovat, a bylo by to nejlépe v rámci Evropské komise. Takže myslím, že v této věci by v tomto pohledu by to mělo být možné. Je tedy možné, aby v rámci komise existovaly orgány, které jsou na jedné stranu nezávislé, to je možné, a je potřeba jít až na konec toho, co nám umožňuje sekundární legislativa ve všech svých aspektech. A také jsme velmi výslovně říkali, že nechceme v žádném případě ohrozit kompetence komise týkající se varování, doporučení a návrhu. A v tom dokumentu také zmiňujeme to, že v některých případech bychom chtěli, aby komise předkládala návrhy, eh, které by nebyly spochybňovány nebo které by mohly být odmítnuty pouze eh, jednomyslným rozhodnutím. Takže je potřeba, abychom v této oblasti, o které vy jste říkala, že je naprosto zásadní, existovala struktura dohledu, která bude velmi silná, protože zkušenosti ukazují, do jaké míry jsme měli nedostatky. Takže tento nezávislý orgán v rámci komise je něco, čemu my přisuzujeme velkou důležitost v kontextu Řecka. Je evidentní, že si nemůžeme podruhé dovolit, aby došlo k podobným problémům. A teď samozřejmě hovořím o nedostatku diagnózování té současné situace, reálné situace. Thank you. And Kay Swinburne. Děkuji, Kay Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také, pane Trešete, za vaše poznámky. A vzhledem k tomu, kolik se toho změnilo, když jste tady, od doby, kdy jste tady před pár měsíci byl, tak eh, je samozřejmě velmi obtížné omezit se na jedno jediné téma, ale ve světle oznámení Eh, čínské centrální banky, která v sobotu oznámila, že ukončí navázání juanu na americký dolar. Mohl byste se vyjádřit k tomu, jaký dopad by to mohlo mít na eurozónu a na eh, výhled hospodářského růstu? Mohl byste se také vyjádřit k tomu, jestli to bude mít nějaký dopad na inflaci nebo deflaci v Evropské unii? Myslíte si, že nějaká část eurozóny vzhledem k dovozu čínského zboží by tím mohla být nějakým způsobem výrazně ovlivněna? Myslím, že rozhodnutí, které bylo zveřejněno čínskými orgány, je velmi dobré rozhodnutí, které odpovídá tomu, co je podle nás v zájmu Číny samotné, čínské ekonomiky a čínského hospodářského růstu, ale je to také v zájmu obchodních partnerů Číny, tedy globální ekonomiky jako celku. Povede to k větší stabilitě, k větší prosperitě, protože na globální úrovni eh, se to bude dotýkat eh, mnoha partnerů a my jsme o tom mohli diskutovat eh, v Pekingu několikrát. Také pan Juncker a další komisaři i já jsme měli příležitost se k tomu vyjádřit a myslíme si, že toto rozhodnutí jde správným směrem a my to rozhodně považujeme za dobré rozhodnutí. Thank you, Philip Lambert. Děkuji, Philip Lambert pane prezidente. Když jste tady byl naposledy, tak jste říkal, ta strategie výstupu, neměli bychom eh, tak rychle eh, omezovat a teď, přistup, teď se přistupuje k úsporné politice. My s vámi nicméně souhlasíme a už také bylo řečeno, že Evropská centrální banka by také měřit se, jak dosáhnout rozpočtové rovnováhy a že není možné pouze provádět Eh, škrty. Eh, Šefové vládce vás drží, ale naše pochybnosti se týkají reálné ekonomiky, jestli tím nepodkopeme sociální soutržnost a nebudeme málo investovat do naší budoucnosti. Tato úsporná politika podkopává naši schopnost investovat. A když tedy hovoříte o té rozpočtové federaci, tak na jednu stranu ano, je potřeba mít dohled nad rozpočty, ale chybí tady jedna významná část, což je také dohled nad příjmy. Dohled nad příjmy. Protože víme, že škrty v jedné oblasti mohou znamenat eh, výpadek příjmů v jiné oblasti. A proto by druhý pilíř této rozpočtové federace měla být eh, větší fiskální nebo hlubší fiskální spolupráce. Co si o to myslíte? A na závěr chci říci, že rozpočtová federace to je politický krok číslo jedna a v podstatě to znamená politickou federaci. V situaci, ve které se nachází velká většina nejenom evropských zemí a zemí eurozóny, ale většina vyspělých zemí ve světě, je evidentní, že výhled na návrat k situaci, která by byla udržitelná, která by se vyznačovala dobrým rozpočtovým řízením, je nezbytná a neodporuje hospodářskému růstu. My si myslíme, že naopak je to nezbytné pro hospodářský růst a pro konsolidaci oživení a pro vytváření pracovních míst. Proč si to myslíme? Jednoduše proto, že pokud nebude panovat důvěra domácností, investorů a podniků ve schopnost státu získat znovu kontrolu nad rozpočtovým vývojem, tak potom budou eh, mít strach, domácnosti budou méně konzumovat, eh, investoři nebudou investovat, podniky také nebudou eh, moci plánovat svou budoucnost a investoři budou vědět, že budou mít problémy s vymáháním svých dluhů a budou požadovat vyšší úroky. Je potřeba, abychom si uvědomili, že za současných okolností problémy, které musíme zvládnout, nejsou čistě evropské problémy, nejsou to ani problémy čistě eurozóny, ale jsou to problémy, které se týkají všech průmyslových států. Je potřeba, aby všechny státy se snažili eh, přijít se strategií, jak získat důvěru eh, jak podniků, tak eh, domácností a investorů. A já tady vidím eh, komplementaritu a ne protiklad mezi rozpočtovou rovnováhou a hospodářským růstem. A co se týče spolupráce v oblasti fiskální, to je velké téma, kterému se věnovala jak komise, tak parlament, tak i rada. A já k tomu chci říct, že zatím vidíme tolik rozdílů v úrovni zadlužení k HDP u různých zemí, že již víme, že již nyní víme, že fiskální spolupráce nebo fiskální harmonizace, pokud je vůbec teoreticky možná, by byla Eh, v podstatě není možná v okamžiku, kdy spanují tak velké rozdíly, eh, které jsem právě uváděl. A proto je potřeba provést eh, úspory ve veřejných výdajích, protože samo o sobě je to něco, co vede směrem k fiskální harmonizaci. Uh, thank you. Uh, Gottfried Bloom. Děkuji, Gottfried Blum. Uh, thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane prezidente. Zdá se, že mnoho členů komise a také členů našeho výboru obvinují ratingové agentury a obchodníků z penězi za to, že hrají hry se státními dluhopisy. Já se na vás si, eh, já se chci na něco zeptat, zajímá by mě váš názor. Je to možná trochu lehkovážná otázka, ale velmi rád bych znal vaši reakci protože se to týká zásady, kdybyste eh, eh, měl sázet na koně, na koně, který by se jmenoval Junkdead a ten měl jenom tři nohy, tak byste eh, obvinoval potom z neúspěchu jokeje nebo sáskaře, nebo toho koně, který má jenom tři nohy. Uh, as, uh, have to confess, I... Já musím se přiznat, že nesázím na koně. A už vůbec na takové koně. A nechodím na dostihy. A nebudu se už vyjadřovat nad rámec toho, že to, co očekáváme od ratingových agentur, ale také od eh, finančního světa jako celku po těch zkušenostích posledních let a zejména po té co to protože budeme eh, požadovat, aby eh, fungování finančního trhu bylo co nejvíce procyklické víme, že tady dochází k zdůrazňování těch cyklů. Já bych byl spíše proto, aby eh, se zlepšovala finanční stabilita. Tak to nutně není. Když se podíváme na fungování těchto trhů, a já nechci nikoho obvinovat nebo z toho vinit, eh, činím čistě pozorování kterého jsme byli všichni svědky a víme, že potřebujeme více stability na úrovni globálních finančních trhů. Myslím si, že některé prvky eh, vedou spíše k nestabilitě a to není dobře, což ale neznamená, že se to bude jednoduše řešit. A také G20 se zabývá těmito otázkami už od začátku krize. A opětovně Platí to jak pro ratingové agentury, tak pro další faktory, které eh, mají vliv na situaci a které eh, jsou procyklické a které by přitom mohly eh, pomoci finanční stabilitě. Pořád ještě čekáme na pana Potaše, který sem přijde z jiného výboru noch ein bisschen weiter nach. Bylo by možné to přesunout, odložit, on za chvíli přijde, ještě musí udělat něco v souvislosti se svou zprávou. Okay, that's, that, that, that's fine, so I'll now move on. Ano, to je v pořádku. Teďko eh, pan Stolian. Pane, paní předsedkyně a pane, pane eh, prezidente, děkuji vám. Před eh, dvěma lety na, eh, výboru tého, na zasedání téhož výboru pro hospodářské a měnové záležitosti se hovořil o eventuálních budovních, budoucích trendech co se týče proinflačních tlaků. A měl jste pravdu, opravdu se projevily za poslední dva roky a rád bych vám poblahopřál k tomu, jak přesnou analýzu jste v ECB vypracovali. Já mám velice stručnou otázku. Co se týče členů eurozóny, za současných okolností použije tento program nákupu eh, státních dluhopisů. A vezměte si členský stát, který není členem eurozóny, ale eh, který by měl stejné podmínky, eh, za jakých jste doporučili tento program, tak pro něj byste pak to tež navrhli. My se nezabýváme my neděláme žádné návrhy a nepoučujeme jiné centrální banky, co mají dělat. Já bych se nechtěl k tomuhle konkrétně vyjadřovat, protože tady je třeba zvažovat celou řadu věcí eh, při takovémto rozhodnutí. A ostatně bylo to velice obtížné rozhodnutí eh, vzhledem ke všemu eh, co s tím spojenému. A opravdu e, to je něco, co se předtím nedělalo. Jiné centrální banky, které e, nakupovali dluhopisy, tak to dělali jakožto součást programu jaksi kvantitativního úlevy. Čili jim šlo prostě o to, aby e, zajistili injekci likvidity do ekonomiky, ale O to nám vůbec nešlo. Nám šlo o to, abychom pomohli obnovit normálnější eh, převodný mechanismus měnové politiky na úrovni eurozóny. Tím chci ilustrovat tu skutečnost, že vždycky se musíme podívat na konkrétní okolnosti každé situace a já bych se rozhodně nechtěl pouštět do takovýchto doporučení. Děkuji. Děkuji, eh, paní Luling. Děkuji, paní předsedkyně, pane eh, prezidente. Kdybych měla čas, tak bych vám položila několik otázek, které se týkají vašeho vyjádření, které se objevily v dnešní Liberation. Eh, pokud jde o chování šéfa Bundesbank, tam je mnoho arogance, hovoří o tom, že vás nahradí. A já bych vám chtěla poblahopřát za vaše odpovědi, pokud jde o tohoto člověka. A, a teď má otázka. Prohlásil jste, že Evropská unie potřebuje rozpočtovou e, federaci a že ta by měla být velmi přísná, pokud jde o kontrolu uh, uplatňování politik ve finanční oblasti. A mě by zajímalo, jak eh, tato rozpočtová federace se zřadí do diskuze o ekonomické vládě, protože to je zhruba ta stejná věc, i když jsou to samozřejmě dvě různé věci. Takže pokud jde o ekonomickou vládu, tak tam vyvstává nová debata, která se týká uh, institucionálních záležitostí některé státy, které dobře znáte, se kloní eh, k mezivládní logice. Chtěli by, aby to bylo spíše mezivládní. A já si myslím, že tady už někdo jiný hovořil o této věci a logicky by tady měla být posílena komise, především když zjišťujeme, že členské státy si vlastně jak si sami udělují amnesty v uvozovkách. Vy to sám dobře víte. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Pokud jde o tu rozpočtovou federaci, tak jsem říkal, že tady potřebujeme nějaký ekvivalent takové federace. Takže ještě jednou, my tady samozřejmě nemáme politickou federaci, máme jednotnou měnu, ale nejsme v politické federaci a z tohoto důvodu potřebujeme nějaká pravidla, pravidla, která by byla velmi seriózní, pokud jde o kontrolu rozpočtových politik. A tomu já říkám ekvivalent rozpočtové federace, ale samozřejmě to není rozpočtová federace jako taková. A tady tedy potřebujeme velmi posílit dohled nad rozpočtovými politikami a nad politikami v oblasti konkurenceschopnosti. Pokud jde o tuto politiku konkurenceschopnosti, tak si myslíme, že tady je potřeba eh, sledovat jednotné náklady produkce eh, v zóně, která má společnou měnu. Takže to je to, co si o tom myslíme. Já tady hovořím za radu guvernérů. Tedy jde o velké posílení, opravdu takový skok v kvalitě, pokud jde o dohled nad těmito politikami, tedy nad politikou rozpočtovou a e, politikou konkurenceschopnosti. Jak říká, musíme tady opravdu e, zajít co nejdále, pokud nám to eh, sekundární legislativa umožňuje. Samozřejmě to není vůbec jednoduché provádět takovéto eh, změny nebo například měnit smlouvu. smlouvu. To by než nebylo tak jednoduché. Mezivládní logika, o, kterou, o které se tady hovořila, je to ta kombinace, o které jsme už hovořili v komisi, eh, tedy že tam má být významná role komise a potom je tam i rada, která samozřejmě také hraje určitou úlohu ale tady vlastně už by to nebyl takový mezivládní přístup. Já si myslím, že tady bychom opravdu měli využívat tu metodu společenství, která existuje už od začátku založení Evropy, kde vlastně komise má svou úlohu, rada má svou úlohu a v každém případě dohled eh, vzájemný je velice důležitý v té eurozóně. A Eh, žádný další komentář k té první otázce už nemám eh, a já jsem to ani nekomentoval, pokud jste pečlivě četla to, co jsem vlastně, jak jsem se k tomu vyjádřil. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. En als eerste... Děkuji, pane předsedo. Eh, pardon, pane prezidente. Děkuji, pane prezidente. Nejprve bych vám chtěla velmi poděkovat za to, jak solidně vedete Evropskou centrální banku v těchto obtížných dobách a, pokud, a za to, jak přispíváte k debatě o ekonomické vládě, o, o e, růstovém a sta, paktu a paktu stability. Hovořil jste o tom, že podniky pořád ještě nedostávají dostatek úvěru a oni samozřejmě potřebují kapitál k tomu, aby mohli růst. Poslední dobou se ovšem říká, že evropské banky potřebují eh, mnoho likvidity a proto téměř zdarma dostávají úvěry, ale banky z toho udělaly státní dluhopisy a teď v příští době očekáváme výsledky té zátěžové zkoušky a co vy jako Evropská centrální banka učiníte až zjistíte, že banky mají uh, malou solventnost, poskytnete jim další likviditu a opět se to potom promění na státní dluhopisy. Tady opravdu to ne, nepřináší žádný kapitál podnikům. A co uděláte v tom případě, když zjistíte, Eh, v rámci tohoto testu, v té zkoušce, že tam je nedostatek likvidity. Děkuji mnohokrát. Za prvé, ohledně tomu, co se týče úvěrů nesplacených do soukromého sektoru. V současné době eh, vidíme, že tyto úvěry v soukromém sektoru jsou zhruba na a má to ale dvě složky. Jedna je pozitivní, druhá je negativní. Ta pozitivní je, že ty běžící úvěry, které jsou poskytnuty eh, domácnostem, ty jsou posíleny zhruba o 2,5 a to jsme vždycky viděli poté, když došlo k velice tvrdé a zkrátké eh, eh, recesi. Vždycky potom zotavení růstu vlastně v domácnostech předcházelo stejnému zotavení v podnicích, čili vždycky to bylo zhruba stejné těch 2,5% eh, plus a minus 2,6 hruba pro, to jsou úvěry ještě nesplacené, poskytnuté podnikům. A zase to je eh, zcela v souladu s tím, eh, co jsme viděli i v minulosti v podobných situacích. My eh, očekáváme, že tady bude progresivní dynamika úvěrů, vůči, které budou poskyt, eh, vůči podnikům, že tedy tady dojde zase k oživení, k zotavení. Eh, samozřejmě, že žádáme banky, aby dělali svoji práci, to znamená, mají financovat reálné hospodářství a to je velice výrazný signál, který k ním posíláme a oni vědí, protože jim to říkáme pořád eh, a já tady vlastně nehovořím jenom za ECB v rámci eurozóny, ale mluvím také o tom, co dělají i ostatní centrální banky v Evropě a vůbec ve světě. Všichni jsme měli takovou představu, že je třeba se angažovat do měnové politiky na jedné straně a že je ale třeba také dělat nestandardní opatření. A to za tím účelem, aby finanční sektor banky mohly financovat reálnou ekonomiku. A musíme ale toto neustále připomínat, že je to důležitá věc a to vlastně tvrdí i e, výkonná moc parlamenty. Eh, čili to, co dělá výkonná moc, je také tady velice důležité. Je to moc důležité, aby bylo možné zajistit financování reálné ekonomiky. Co se týká zátěžové zkoušky, jak víte, Evropská rada předchozí rozhodla, že eh, tato zátěžová zkouška se zveřejní na úrovni jednotlivých bank. Domníváme se, že eh, to je velice důležité, odvážné rozhodnutí, eh, které tady rada učinila a Samozřejmě, že vyzýváme všechny partnery, aby eh, velice pečlivě pracovali, aby byli hodně aktivní, protože zbývá pár týdnů, tak, aby se zajistilo, protože, jak víte, bankovní dohled se uplatňuje na národní úrovni, na úrovni jednotlivých států, čili aby se zajistilo, že všude bude k dispozici správná diagnóza a správné řešení, pokud se požadují nějaká řešení, jsou nutná nějaká řešení eh, na, eh, z důvodu toho, jak ty zátěžové zkoušky skončí. Všechno to koordinuje SEPS, a to všechno se děje na úrovni 27. A my sami k tomu spolu s komisí přispíváme, co to jde, protože je to velice důležitá, velice závažná věc a je to také velice vhodná e, činnost. Takže musí se to udělat opravdu na vysoce profesionální úrovni a jsem přesvědčen, že to bude úspěšné. Děkuji. Děkuji vám, Leon Van Gogh. Vážený pane prezidente, já bych vás chtěl podpořit ve vašem rozhodnutí, že část toho dluhu Eh, který vychází pro ty země, které mají spekulativní kroky, eh, se bude upravovat zvláštními kroky. Tady je potřeba se opravdu přizpůsobit na tu situaci, kde je riziko deflace, měnová, měnové množství se tady eh, sníží asi 12 takže tady opravdu to riziko je a rozvíjí se také pokud jde o mzdy. A já mám určitou otázku k měnovému řízení a ke koordinaci měnových a rozpočtových politik. Vaše stanovisko, jak se zdá, je, že chcete prosazovat měnovou politiku, která zůstane eh, expanzní, tak aby se neohrozila eh, obnova ekonomiky a eh, chcete také měnovou restriktivní politiku. A jak se rozpočtovou restriktivní politiku. Jak se zdá, tak té úrokové míry neklesají, protože jsme se dostali vlastně do takové likvidní pasti. A v této situaci, kdy deficity nejsou zase až tak eh, strašné, není chybou, eh, když tady Eh, vlastně máme takovou rozpočtovou politiku, eh, kde vlastně ohrozujeme, ohrožujeme ten, eh, tu obnovu ekonomiky a prohlubování deficitu. Děkuji. Pokud je o tu první věc, kterou jste zmínil, tak bych řekl, jak jste si sám všimnul a jak jste slyšel, tak my samozřejmě veškerou tu likviditu, kterou máme, dáváme do pro, programu nákupu cených papírů, takže v žádném případě Eh, jsme. Eh, takže eh, to tady vlastně nemonetizujeme. A pokud jde o tu druhou věc, tak musím říci, že to, jak my vnímáme tu současnou situaci, je tak, že ve velkém počtu případů, a já tady nechci uvádět pouze případy v rámci eurozóny, ale vlastně i mimo eurozónu, v rozvinutých zemích, jsme vlastně v situaci, kde nedůvěra podkopává eh, obnovu hospodářství. Nedůvěra domácností, podniků, investorů. A z tohoto důvodu si myslíme, že tyto rozpočtové politiky eh, z určitého úhlu pohledu, vy jim říkáte restriktivní, ale my si myslíme, že tyto rozpočtové politiky my spíše vidíme jako politiky, které vytváří důvěru, protože umožňují přesvědčit naše občany, podniky a investory o tom, že my opravdu jsme schopni znovu nastolit situaci, která bude dlouhodobě udržitelná. V, určitém, v určitých případech eh, pokud ta politika není upravována určitými kroky, není udržitelná a potom samozřejmě vznikají velké problémy, pokud jde o upevnění e, ekonomické obnovy. Takže tady máme vlastně tu politiku moudrou, politiku návratu k situaci, která by byla udržitelná e, a která by nastolila zdravou rozpočtovou politiku. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξηγήσατε λεπτομερώς και πλήρως νομίζω τους λόγους που... Eh, paní předsedkyně. Eh, pane prezidente, vy jste tady velice eh, podrobně vylíčil podrobnosti, proč jste se rozhodli nakupovat na sekundárním finančním trhu dluhopisy, přičemž se to hodně kritizovalo. to rozhodnutí bylo učiněno na omezenou času, dobu. Eh, můžete nám pro představu říci, jak dlouho bude toto rozhodnutí platit a jaká následná opatření si to vyžádá poté, až tato doba vyprší. A eh, k otázce eh, toho zřízení zvláštního evropského mechanismu, Eh, myslím, jakýsi trh pro státní eh, dluhopisy se stejnými náklady na vypůjčování, které by platily pro všechny členské státy. Eh, ptám se tedy, zda by tady byl nějaký orgán, nezávislý orgán pro řízení krize. Co se týče trhu s dluhopisy, byla by to jedna z oblastí působnosti právě takového orgánu? K té první otázce, kterou jste položil, bych řekl, že jako je tomu u všech nestandardních opatření, Například to, že my na určité časové základně, základně poskytujeme likviditu po určitých podílech a to bylo rozhodnuto zejména na základě toho, že došlo k, in, k zostření krize uprostřed září roku 2008. Uvedla se zase v činnost některá nestandardní opatření, aktivace dohody SWAP z Federal Reserve Spojených států. Zmiňoval jsem také program trhu s cenými papíry, s dluhopisy. To všechno eh, jsou opatření, která eh, se neuplatňují trvá, trvalé. Samozřejmě, že se jedná o dočasná opatření. Více mě ale na to neptejte. Já jsem tady jenom zmínil tuto vlastnost, totiž, že to není věc trvalá. Pak eh, jste tady zmínila, pokud jsem vám dobře porozuměl, obligace, které by mohly být jaksi obecně evropskými eh, obligacemi. Jak víme, víte, v Evropské centrální bance nejsme příznivci evropských eh, dluhopisů, eh, kde by se, za nimiž by stálo několik členských států. Já vím, že eh, ozývají se hlasy, které potom volají, ale my si nemyslíme, že by to v tuto dobu bylo vhodné. Není to naše stanovisko a my pochopitelně také sledujeme, co Evropa a Evropané dělají, eh, jak se, vy, jak se eh, vypracovává nebo co se dělá s tímto novým instrumentem, který něk, eh, některé parlamenty si udělali, ale to nemá být nějaká společná záruka. My si myslíme, že to, co se děje za současných okolností, je třeba velice pečlivě sledovat protože z toho bude třeba vyvodit řadu poučení co do rámce pro řízení krizí, který zmiňujeme my sami v našem návrhu. A to je jeden z těch tří bodů které, eh, s kterými se zabývá pracovní skupina Fan Rampoje. Jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, eh, jedná se tady o dvě věci a zatím ještě tahle ta pracovní skupina se nezabývala tím rámcem pro řízení krizí. Teď Rem... Ramon a potom pan Portes, který právě dorazil. Děkuji. Pane Trišete, Dominik Stroskán, předseda Mezinárodního měnového fondu, řekl před 6 měsíci, že ještě možná nejsou úplně transparentní ztráty z banky, ještě pořád nebyly odhaleny všechny ztráty, které mohou být skryty v rozvahách bank. A možná, že mohou činit až 50%. A Dominik Stroskán také říkal, že tato míra bude větší v Evropě než ve Spojených státech. Co si o tom myslíte ve. A druhá otázka souvisí s eurozónou. Španělské banky ještě neuznaly žádné ztráty. Jeden eh, ze španělských regulátorů před tři měsíci prohlásil, že expozice španělského bankovnictví k trhu s nemovitostmi představuje 450 eh, miliard eur, což představuje 45 španěl, celošpanělského HDP. Prezident španělské obchodní komory také před několika měsíci říkal, že asi 25 této částky nebude nikdy eh, opětovně získáno. Co tedy si myslíte o té myšlence jakéhosi španělského záchranného fondu pro banky? Myslíte si, že takové řešení spočívající ve rekapitalizaci bank a transparentnosti by bylo lepší než současný mechanismus, který podle mě není dostatečně transparentní? Děkuji vám. Děkuji za vaše otázky k té první. Já k tomu nemám žádné konkrétní vyjádření. Já nemám nějaké srovnání eh, mezi oběma stranami Atlantiku v oblasti bankovních ztrát nebo do toho, do jaké míry jsou známy. Víme, že americká ekonomika se liší od evropské a způsobu, jakým financují své operace. Víme, že Eh, v Evropě to funguje více prostřednictvím bank, zatímco eh, v Americe jsou podniky více financovány z trhů, z finančních trhů a musí to být zohledněno při hodnocení, ale nemyslím si, že by eh, mezi oběma ekonomikami byly nějaké výraznější rozdíly. I tak ale, jak už jsem říkal, jsme toho názoru, že zátěžové testy o kterých rozhodly evropské vlády, jsou velmi důležité a předpokládám, že to, co právě provádějí španělské úřady v tomto období, tedy eh, souvisí s těmi zátěžovými testy, které probíhají v celé Evropě a určitě to bude provedeno úplně v souladu s tím, co požadujeme i my, tedy plně transparentně. A Doufáme, že tím bude prokázáno, že v mnoha případech situace nebo stav těch bank je mnohem lepší, než jak to někteří vnímají. A možná, že někdy se to bude vyžadovat vhodná řešení a potom bude potřeba ta vhodná řešení hledat. Děkuji vám. Miguel Portaš. Děkuji, paní předsedkyně, pane prezidente, dvě otázky. První Mám um, trochu problém pochopit eh, vaše odpověď týkající se euroobligací. Jste říkal, že si nemyslíte, že by to bylo vhodné. A nevím, proč máte tento postoj, eh, protože si vzpomínám, že v červenci 2008 ECB měla pětiprocentní úrokovou míru a až do října odmítala tuto úrokovou míru tehdy snížit, takže by mě zajímalo eh, více důvodů nebo hlubší důvody, proč si myslíte, že to není vhodné. A druhá otázka, která z toho vyplývá, pokud by tyto euroobligace vydávala Evropská investiční banka na místo ECB, co byste si o tom myslel potom? A Další otázka, což je jedna z těch věcí, eh, jimiž se zabývá ta studijní skupina Hermana van Rompeje, ten tím posledním velkým balíčkem opatření, kde jde o to, jak sledovat nebo provádět dohled nad národními rozpočty. A já moc nechápu, jakým způsobem by to mělo probíhat, toto předběžné posouzení. Před tím, než se to bude projednávat v národním rozpočtu, odpovídá to smlouvě? Uh, Doufám, že jsem správně pochopil vaši druhou otázku. Nejsem si tě úplně jist, ale určitě mě opravíte, až k tomu dojdu. Eh, k vaší první otázce to je dlouhodobý postoj ECB v tom smyslu, že vhodné fungování našeho rámce by se mělo zakládat na posíleném dohledu. A před tím poučením eh, z té nedávné krize. A jde tedy o to, že je potřeba naplňovat všechna pravidla obsažená v paktu stability a růstu. To pro nás bylo nezbytné. Ale víme, že potom jsou tady vlády, které jsou zadpovědné za svou rozpočtovou politiku a které jsou odpovědny vůči vlastním, velmi často domácím investorům. A my si myslíme, že tato součást rámce by měla být co nejistější nebo co nejvíce zajištěno s ohledem na dodržování pravidel. A jak víme, litera ani duch paktu stability nebyla prvně dodržována a je tedy teď na nás, abychom to napravili a to co nejenergičtěji. A co se týče euroblokací to na tom eh, nic nemění. Za absolutně výjimečných okolností Evropa našla způsob, jak vytvořit tento speciální subjekt eh, jednoúčelový, protože eh, si to vyžadovala situace. A co se týče té vaší druhé otázky, mám pocit, že to bylo naměřeno na provázanost, která je spojována se sdílením společné mění. Pokud chceme, aby tato provázanost byla plně zohledněna, tak je jasné, že různé fiskální politiky musí být sledovány nějakou nezávislou agenturou v rámci komise a posouzeny partnery to je naprosto nezbytné. Pokud to mít nebudeme, tak tím vytváříme určité závislosti, které zažíváme i dnes. Je to asi těžké, ale musíme si uvědomit, že sdílíme jeden osud v rámci společné měny. Sdílíme společný osud. Děkuji, Markus. Děkuji, pane, pane prezidente. Chtěl bych na to přímo navázat. V tuto chvíli nemám pocit, že bychom měli málo expertů, kteří jsou schopni eh, posoudit národní rozpočty, ale eh, ta konstrukční chyba je vlastně v tom, že politické grémium, tedy ministři financí, rozhodují dodatečně po vytvoření rozpočtu, jestli vše proběhlo správně, tedy jestli byly dosaženy ty 3%, a pokud ne, tak jaká opatření budou eventuálně přijata. A oni samozřejmě dobře vědí, že někdy může dojít řada i na ně. A potom musí rozhodovat o sankcích a potom samozřejmě v takovém případě budou k sobě velice mírní, pokud jde o ty sankce. Otázka je, jestli eh, to vzá, ta vzájemná kontrola je dobrá, tedy to, že ty experti vzájemně se kontrolují, jestli to také není příliš politické a jestli tam hlavní města do toho také příliš nezasahují eh, také ke zpracování těch návrhů. A máme tady instituci, Evropskou centrální banku, eh, a pokud jsem dobře pochopil smlouvu, tak je nezávislá, není vázaná na ničí pokyny a Eh, členové direktoria vlastně mají pouze jedno období, jedno volební období nebo funkční období, takže vlastně tady také nemusí být pod tlakem a nebylo by dobré, aby ECB jakožto neutrální instance hrala mnohem větší roli než eh, všechna ta stanoviska eh, nebo ta komise, která také zase rozhoduje politicky. Takže jakou roli podle vás by měla hrát Evropská centrální banka? Thank you, thank you very much. Děkuji. V první řadě eh, k té prevenci. To je i podle mě naprosto nezbytné. Když se podíváme na ta rozhodnutí teprve po té, co budou přijata, tak to znamená, že to nemůže správně fungovat. A Toto je jedna z těch oblastí, kde musíme udělat velký pokrok. Musíme zavést jakousi kvazi automatičnost, abychom zabránili tomu, že rozpočtové politiky eh, nesplní střednědobé cíle. Takže ještě předtím, než dojde k nějakému 3% problému, tak už když budeme vědět, že to, ten rozpočet, budou střednědobý jeho vývoj eh, nesměřuje k naplnění cíle, tak by to mělo vést k nějakým kvazi automatickým sankcím. A měli bychom zkoumat všechny možnosti, které nám nabízí sekundární legislativa. Ale plně s vámi souhlasím, teprve ex post eh, eh, to je mnohem obtížnější ale i tady, pokud dojde k překročení toho eh, Prahu, je potřeba mít kvazi automatičnost. Ani to v minulosti nefungovalo v rámci implementace paktu růstu a stability. I my jsme se vždycky považovali za součást procesu a jak víte, jsme aktivní na euroskupině v rámci EFC a ve všech eh, pracovních skupinách a jsme k dispozici. Za současných okolností se objevuje nová koncepce, která říká, že Evropská komise ve součinnosti s ECB a my to plně přijímáme také eh, na radě guvernérů ECB a tím dáme najevo naši ochotu. Aby to bylo úplně jasné a v souladu se zásadami Rady guvernérů s ohledem na tento nezávislý orgán, který by měl monitorovat a vyhodnocovat rozpočtové politiky, tak tady říkáme, že by to měl být orgán v rámci komise a současně říkáme, že by to měl být nezávislý orgán. Otakar Děkuji, paní eh, předsedkyně. Pane prezidente, mám tři krátké otázky. Mezinárodní eh, svaz bank se nedávno setkal eh, v Vídni a jak jsem to vnímal já, tak vlastně tam říkali o tom, že by mohl být ohrožen růst. Hovořilo se o až 10 milionům pracovních míst, která v Evropské unii, v USA a v Japonsku budou ohrožena těmi regulačními opatřeními, nevzniknou. A myslíte si, že toto je pouze vyvolávání paniky, anebo to jsou oprávněná upozornění tohoto bankovního spolku svazu. Potom uh, ratingy státu. Já si myslím, že Evropská centrální banka je institucí, která na celém světě nejlépe může posoudit, jak, jakou bonitu mají jednotlivé státy. Mohli byste si představit, uh, Eh, že vlastně eh, Evropská centrální banka by tady měla vytvořit nějakou navázanou agenturu, která by se zabývala tímto tématem. Potom další otázka eh, a ta se týká toho, jak v tuto chvíli uh, posuzujete eh, trh bank v centr, ve střední Evropě nebo v Evropě? Je, opravdu, je opět stabilní? Myslím, že tady dáváme ECB hodně úkolů. A tím panu Trišetovi. Pan Portáš, pan Šunce, máte ještě něco? Θέλω να κάνω ερώτηση μετά, αν Ne, já bych se potom později chtěl zeptat ještě jednu otázku. Eh, já chci říct, že máme jakýsi primární mandát, který je dán smlouvami, který je neustále potvrzován eh, občany, kteří stojí o to, abychom eh, zajišťovali cenovou stabilitu a nesmí zapomínat. Ta, ten magnet v našem kompasu. A k vašim otázkám. je pravda, že v bankovnictví, v komerčním bankovnictví jsme často svědky toho, že si lidé myslí, že pravidla, na kterých pracujeme v rámci Bazileje 3 a v rámci metodologie G20 a finanční stability, panuje obava, by toto všechno mohlo ohrozit zotavení, hospodářské oživení. A my na to říkáme v první řadě to, že je naprosto nezbytné, abychom zajistili trvalý střednědobý a dlouhodobý režim. A abychom měli finanční sektor, který bude mnohem odolnější. Pravidelně bankám vysvětlujeme, že to, eh, co bylo provedeno u O8 a O9, je eh, skutečně gigantické. Když se podíváme na riziko ze strany daňových poplatníků, a které dnes představuje 27% HDP a které je v podstatě stejné na obou stranách Atlantiku, tak to vypovídá o tom, že jsme na celém světě byli ve velmi vážné situaci. Mnoho lidí si to eh, nutně neuvědomuje a já jsem toho názoru, že nemůžeme to dopustit eh, po druhé. Už eh, vyhnuli jsme se velké recesi, která by byla dramatická, mnohem dramatičnější než ta, kterou jsme právě prošli. Musíme si vědomit, že je potřeba být velmi opatrní, abychom se už do takové situace nedostali. A banky to budou muset pochopit. I tak je potřeba si uvědomit, že je rozdíl mezi stabilním permanentním režimem a změnami, které nás k němu dostanou. A proto se všichni musíme podívat na pravidla, abychom zajistili, že stojíme na pevné půdě a abychom zajistili, že jsme na jedné straně odolní, ale na druhou stranu musíme během té, toho přechodu eh, dávat pozor na to, abychom neohrozili hospodářské oživení. To je můj komentář k vaší první otázce. A k vaší druhé otázce bych chtěl říci, že bych tady nenavrhoval nějaké radikální řešení ratingových agentur. Už jsme několikrát řekli, že to je vážná věc a že musíme vytvořit prostředí, ve kterém budeme méně procykličtí. Ale nemyslím si, že bychom sami eh, mohli nahradit eh, ratingové agentury. A k vaší třetí otázce došlo k napětí na mezibankovním trhu a vzhledem k tomu, že k tomu došlo, museli jsme reaktivovat část nestandardních opatření, ke kterým jsme přistoupili už v minulosti a já doufám a očekávám, že všechna tato opatření a také jakákoliv vhodná nová opatření, včetně těch záživých testů, nám umožní postupně běžnější fungování mezibankovního trhu. Děkuji, Soren. Děkuji, pane předsedo. A paní předsedkyně, a pane prezidente. Problém státního zadlužení je velmi vážný. V roce 2007 Evropská unie měla zadlužení menší než 60%, jak to požadují smlouvy. A přestože základním pravidlem rozpočtové politiky je to, že členské státy by se měly vyhýbat nadměrným schodkům, prognoza na letošní rok na úrovni celé EU je 80 HDP. A jak všichni víme, Nejdramatičtější je situace v Řecku. Vlády eurozóny se rozhodly finančně Řecku pomoci a tím pádem zachránit euro. Zdravý rozum, který mají naši občané, říká, že poté, co došlo k záchraně bank, je potřeba zachránit i členské státy a já bych se vás chtěl zeptat na to, co si myslíte jako znalec o opakovaných otázkách, které my dostáváme od našich občanů. Jaké by byly důsledky toho, kdyby Řecko na určitou dobu odešlo z eurozóny a vrátilo se až po té, co si vyřeší problémy se zadlužením. Jaké by byly důsledky pro Řecko a pro celou Evropskou unii? Já to nejsem zastáncem této myšlenky, ale neustále tyto otázky slyším, kdykoliv jsem mezi svými voliči. Děkuji. Já si uvědomuji, eh, co jste říkal o úrovni zadlužení 27 členů EU. Jak už jsem říkal, máme problém s veřejnými financemi v celém rozvinutém světě, nejenom v Evropě a nejenom eh, u 27 členských států. Když se podíváme na G7, tak i zde vidíme, že roční deficit vůči HDP je u velkých rozvinutých ekonomik, které jsou v G7 na úrovni 10 až 11 Evropa jako konsolidovaná entita je pod tím, když spočítáte všechny ty deficity, tak se dostáte k 6,7 nebo možná 7 Takže je to problém, který trápí všechny rozvinuté státy. A k vaší druhé otázce, myslím, že není těžké si představit, jaké problémy by nastaly, ale já Eh, vůbec s touto hypotézou nepracuji, takže se k tomu nechci vyjadřovat. Děkuji, pan Strejče. Eh, paní předsedkyně, eh, pane prezidente, já, já bych chtěl ocenit, jak, jak rozvážně vysvětlujete a tomu problému jste se dnes poměrně dost věnoval, problém dluhopisů. Nicméně Eh, vy sám dobře víte, že Evropská centrální banka se eh, rozhodla k bezprecedentnímu kroku ve své historii, tedy eh, k nákupu dluhopisů členských, členských zemí eurozóny. Samozřejmě to vzbudilo celou řadu komentářů, emocí a pochyb. Mohl byste nám vysvětlit nebo pokusit se vysvětlit, proč Evropská centrální banka eh, byla v detailech těchto odkupů netransparentní, proč eh, Evropská centrální banka nezveřejní konkrétní dluhopisy, tedy dluhopisy konkrétně kterých zemí a dluhopisy s jakou splatností eh, byly odkoupeny a kde se eventuálně tyto informace dají sehnat, dají získat, proč jsou neveřejné. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem vysvětloval, co jsme, tady, co jsme udělali a proč. Eh, jedná se o jinou podstatu eh, činnosti, než co se dělá ve Spojených státech, ve Spojeném království nebo v Japonsku, kde dochází k takovýmto odkupům a to na základě toho, aby se kvantitativně uvolnilo likviditou. My jsme to dělali z jiného důvodu a jak víte, my jsme naopak stáhli vlastně likviditu, která se tady injektovala. Co se informací týče, pak eh, rada se rozhodla, že zveřejní informace o množství, eh, o objemu těchto nákupů a také o objemu stažené likvidity, a eh, aby, se, aby se, co se týče měřítka, aby se si udělali představu. V prvních týdnech, eh, tak tedy to bylo řádově 16,5 miliard, ve druhém týdnu zhruba 10, ve třetím asi 8,5 v následujícím týdnu 5,5, v dalším týdnu 6,5 a ta, podle nejnovějších informací, které byly eh, poskytnuty včera, respektive té informace z dnešního dne, tak je to čtyři. Jsou to čtyři. Tolik o eh, objemech. To jsou informace, které poskytujeme. V současné době se řídící rada eh, centrální banky rozhodla, že žádné další informace nebude poskytovat, což je samozřejmě důležité, protože tady vidíme, v jakém řádu se to odehrává. A nejenom to, co eh, kupujeme, ale kolik zase stahujeme likvidity z trhu. Děláme to pravidelně prostřednictvím tendru. Jedná se o termínované eh, týdenní depozity. Děkuji. Ano, děkuji. Já mám také ještě otázku a pak už se hlásil pan Schulz. Schulz. Pane Tršete, když eh, ve svém úvodním projevu jste tady zmiňoval rozvahu, vlastně ty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 na nákup řeckých eh, obligací. Eh, v rámci eh, směrnice o kapitálových požadavcích je, musí tady být nulová váha rizika. Předpokládá se vlastně, že ta měna nenese žádné nominální riziko, čemuž pochopitelně tak není, pokud není možné tady učinit to, sla, to, to slavné jaksi ulehčení kvantitativní a tisknout měnu. A také existuje tady tedy tento požadavek eh, nulového váženého rizika, ale to zase je spojené s likvidními trhy a nevím, jak by tomu bylo v případě zásahu ze strany ECB ale je tady, jak si pohybujete se v určitém malém cyklu. Já si dovedu představit, že jednáte celkem rozumně, ale nemyslíte si, že to ukazuje, že existuje také jiný způsob, jak je možné dosáhnout té kvázi automatičnosti, o které hovoříte, jestliže toto vážení rizika v rámci Evropské investiční, ne, ECRB by, by, by vyžadovalo politický zákrok ze strany pozice komise nebo ve smyslu postupu vůči schodku. Jakmile by trh zjistil, že je tady problém eh, s eh, deficitem v nějaké zemi, pak by to okamžitě mělo dopad na vážení rizika a tudíž by eh, to okamžitě se projevilo v tom, jak by eh, se používaly tyto instrumenty. Ty by se tedy postupně stahovaly, eh, pokud by se, to, pokud by se na to uplatňovalo vážení rizika. Myslím si, že samozřejmě tohle je věc velice důležitá, kterou je třeba se zabývat. Pravda je taková, že v současném systému vycházíme z předpokladu, že eh, jak si státy nenechou riziko. A to je eh, zakotvené v diskusi, kterou vedeme na globální úrovni. To je třeba plně pochopit v rámci systému, kdy tady existuje jednotná měna, kterou používá několik svrchovaných států. My o tom teď hodně uvažujeme. A já bych řekl také, že hlavní důvod, proč jsme vždycky tolik trvali na tom, aby se plně realizoval pakt růstu a stability. Právě spočívá s tím, co jste říkala. Protože to všechno se stalo přesně proto, že se odhlédlo od této rozumné politiky, že došlo k odchylce. A my jsme se rozhodli, že tady budeme mít rámec, je to zakotveno v Maastrichtské smlouvě, je to potom i v současné sekundární legislativě a tohle, to, co teď tady máme, je něco abnormálního, ale opravdu to, co říkáte, je velice důležité a je třeba to dále zvažovat. Prosím, pan Šentis. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, tato schůzka s panem prezidentem Rišetem je, Trišetem je poslední před prázdninovou přestávkou. Proto mi dovolte, abych eh, položil znovu dvě otázky, na které se ptám už cel, od, od zimy. A myslím si, že pan prezident Triše nám na to částečně odpověděl. Eh, chtěl bych se zeptat, jak je to možné, že Mezinárodní měnový fond tady vlastně vstupuje do eurozóny a vůbec jakou úlohu tady hraje? Domníváte se, že jste na něm sami nezávislí? Jestliže my víme, že například píší dopisy vám a do komise a v těch dopisech se píše o penalizaci, sankcích a podobně. A za druhé, uvažovali jste i o tomto, co se týče eh, eh, požadavků na eh, ekonomickou hospodářskou měnovou unii. Možná, že tady musíme posoudit změnu úlohy Evropské centrální banky, protože víme, že teď se to změnilo tak, že tady vlastně dělá věci nějaké nestandardní, čili můžeme tady předpokládat, že se do jisté míry bude i měnit úloha Evropské centrální banky. Dovolte mi k té vaší první otázce podotknout pouze tolik. Co se Řecka týče, pak tady máme, abych tak řekl, jednotný program, který byl probrán a rozhodnutí o něm padlo. Učinila ho řecká vláda a schválilo ho jak Mezinárodní měnový fond na jedné straně a, na zákl- a také na e, Evropské evropskými vládami po předložení Evropskou radou a na doporučení eh, v Evropské centrální banky. Čili tady vlastně jsme naopak projevili příklad eh, dobré spolupráce mezi Mezinárodním měnovým fondem na straně jedné a mezi evropskými institucemi na straně druhé. Co té, ohledně té vaší druhé otázky? Řekl bych zase, že náš primární mandát vyplývající ze smlouvy a požadavky, které na nás kladou naši spoluobčané, spočívají eh, v cenové stabilitě. Hlavně o to jde, čili my musíme zajistit eh, spěnovou, cenovou stabilitu. Když se dostaneme do mimořádných okolností a když vidíme, že buď finanční trhy pořádně nefungují, ať už z jakéhokoliv konkrétního důvodu, nebo konkrétní finanční eh, eh, eh, trh, fin, měnové trhy někde nefungují, jak by měly. A bohužel k tomu došlo v nedávné době. A bylo to velice šokující, vedlo to eh, k velice eh, prudkému vyostření finanční krize. Eh, nedávno se to stalo i přímo tady v Evropě. Pak tedy my zvažujeme, co můžeme udělat, abychom pomohli obnovit normální fungování těchto finančních trhů. Tomu pak říkáme nestandardní trhy čili ty nejsou, um, nemají co dělat, nepoškodí ten primární cíl cenové stability. Takže já jsem tady vysvětloval ten program um, eh, trhu eh, dluhopisu a já jsem říkal, že prostě my potom zase eliminujeme z trhu veškerou eh, tu likviditu, kterou jsme tam tímto způsobem vstříkli. Děkuji, pane Trešite, myslím, že tím jste vyčerpávajícím způsobem zodpověděl všechny všechny naše dotazy. Děkuji vám mnohokrát a příště se sejdeme s vámi 27. Sejdeme se s vámi příště 27. září. Dovolte mi, abych připomněla našim členům, že experti na měnové otázky připravili dokument o zkušenostech z Řecka a jak smlouvu využívat v rámci efektivnější koordinace v eurozóně